Vážení kolegové, zahájíme mimořádné zasedání. Myslím, že Helga Stevens se k nám brzy připojí. Očekáváme ji každou chvíli. Zůstala někde v zácpě, takže do pěti minut by měla dorazit, ale my už začneme. Dobrý den. Děkuji vám všem za to, že jste přišli poslední den plenárního zasedání. Přistoupili bychom k pořadu jednání. Je to takový zvláštní pořad jednání, začneme ale klasicky bodem jedna přijetím tohoto pořadu jednání. Má někdo námitky? Pokud ne, je pořad jednání tímto schválen. A můžeme přistoupit k bodu 2, sdělení předsedkyně. Na posledním zasedání 19. června se koordinátoři dohodli na následujících bodech. Rozhodli, že pozvou pana Gintra Ettingera, komisaře pro rozpočet a lidské zdroje, a také pana Žila Kerchova, koordinátora pro boj proti terorismu, 11. července na zasedání našeho výboru TER, tedy příští týden. Děkuji sekretariátu za to, jak byl efektivní při organizaci této schůze, především tedy s komisařem Ettingerem. Koordinátoři také rozhodli, že uspořádají veřejné slyšení o ochraně kritických infrastruktur a veřejného prostoru také příští týden 12. července v Bruselu a rozhodli také, že pozvou Syra Juliana Kinga, komisaře pro bezpečnost Unie, na mimořádné zasedání výboru TER, které proběhne ve Štrasburku 13. září 2018. Konečně tedy byl schválen program delegace do přístavu v Antwerpách a také rozdělení míst eh, na tuto delegaci a tato mise proběhne také příští týden 12. července. To znamená, že tam pojedeme z Bruselu. Detaily už možná máte nebo je vkrátce dostanete. To tedy byla sdělení předsedkyně. Pokud souhlasíte, tak teď přistoupíme k hlavnímu bodu na pořadu jednání dnešního dopoledne, který se týká doporučení a návrhu speciálního výboru pro terorismus, kdy budeme tedy přeskoumávat návrh zprávy. Vážení kolegové, ta zpráva je už od včerejška k dispozici ve všech jazycích. Byla rozeslána všem členům a já vás tedy teď Vyzývám k tomu, abyste si vyslechli naše dvě zpravodajky, paní Moniku Holmajer a Helgu Stevens, které nám teď představí. Myslím, že Helga tady bude každou chvíli. Začneme tedy u Moniky. Takže to uspořádáme následujícím způsobem. Po našich dvou zpravodajkách, které nám představí svou zprávu, budou mít slovo stínoví zpravodajové. Nejdříve tedy Kateřina Kiniči za SD, Majte Pagasarontua za ALDE, paní Eva Jolie za Zelené Silber za GUE a pan Dominik Marten, který tady zatím není za ENF. A potom dáme slovo panu Olivieru Onidimu, který je zástupcem generálního ředitele na DG Home a který nás bude informovat o, svou, o svém názoru na tuto zprávu. A potom tom následujícím čase, který ještě budeme mít k dispozici, budeme postupovat cestou k HDI, budeme mít tedy prostor pro rozpravu. Takže pokud všichni souhlasíte, tak předávám slovo Monice Holmajer. Prosím. Paní eh, předsedkyně, děkuji vám, vážení kolegové. Mus si mm, přiznat, že jsem také sama měla problém se sem dostat. Eh, čekala jsem dlouho před eh, branou, takže doufám, že eh, Helga je na tom lépe než já, protože celý ten provoz byl zablokovaný u vchodu. Takže je možné, že Helga tam někde ještě trčí, ale doufám, že dorazí. Nejprve jsem eh, ráda, že teď můžeme postupně uzavřít eh, těch několik týdnů a měsíců velmi intenzivní práce a eh, chci říci, že jako zpravodajky jsme se pokusili zohlednit všechny naše mise, rozhovory se členskými státy, s experty a bylo to mnoho informací různé povahy Těch expertů jsme vyslechli mnoho a pokusili jsme se z toho eh, vyvodit nějakou syntézu, která má společného jmenovatele. A Všichni jsme museli konstatovat, jak daleko sáhlé, široké nebo mnohovrstevnaté eh, jsou ty systémy, se kterými eh, přicházíme do styku a jak komplikovaná musí být ta opatření, která mají proti tomu tomu bojovat. A Helga už je konečně tady. Nejprve dovolte, abych velmi srdečně poděkovala všem stínovým eh, zpravodajům za vynikající spolupráci a také chci poděkovat koordinátorům a ještě děkuji za eh, vynikající spolupráce s sekretariátem tohoto výboru, protože v tom velmi krátkém čase, který jsme měli k dispozici, to je také potřeba říci, paní předsedkyně, v podstatě jsme měli jenom 9 měsíců, eh, ve kterých jsme to museli všechno zvládnout. A přitom jsme museli pokrýt opravdu široké spektrum eh, věcí. Takže děkuji sekretariátu za jejich porozumění. A samozřejmě i také za to, že jste zorganizovali setkání eh, s mnoha experty, protože vaše podpora byla naprosto zásadní. My jsme si trochu rozdělili práci s Helgou. Já ehm, jsem se zabýval tím hodnocením rizik a u všech těch bezpečnostních orgánů, vládů, nevládních organizací a expertů jsem se hlavně ptala na to, jestli kromě toho, co teď vnímáme, že probíhá na veřejnosti, s tím, že na světě dochází k upevňování té koalice vůči těm stávajícím teoretickým rizikům, z nich některá možná ještě neznáme, tak jsem vždycky dostala jasnou odpověď, že existují určité individuální případy eh, separatistických pravicových, extrémně pravicových nebo extrémně levicových teroristických hrozeb, ale že už neexistuje nějaké to velké globální hnutí, jako byla třeba Al-Qaida, které by nám teď bezprostředně hrozilo. Nicméně eh, jasnou odpověď jsme také dostali že v tom smyslu, že dochází k proměnám v tom islámském hnutí, v tom islámském teroristickém hnutí, což souvisí s politickými změnami v té oblasti a e, projevují tady různé ideologie, které slouží k tomu morální, morálnímu ospravedlnění těchto útoků. Potom jsme se také zabývali otázkou do jaké míry vlastně členské státy mají transponovanou legislativu v této oblasti. Vždycky jsme naráželi na to, že tady jsou velké deficity, odlišné vnímání nebo zdržování a průtahy. A to většinou tam, kde ty státy mají pocit, že eh, nejsou bezpečnostně tak ohroženy jako eh, jiné protože mají třeba méně zkušeností eh, s těmito jevy a potom samozřejmě ta transpozice legislativy je problematická. A my jsme eh, jako jedno z našich doporučení je také uvedeno, že bychom byli rádi, kdyby evropská legislativa byla správně eh, implementovaná a že Evropská komise musí přijmout veškerá opatření pro to, aby na to dohledla, protože není nic horšího, než roztříštěná e, implementace, to se e, v tom potom spolupracuje mnohem hůře. Dále jsme se velmi intenzivně zabývali otázkami výměny informací, o to jsme se tady bavili na výboru a tady musíme konstatovat, že pořád existují odlišné postupy a jsou tady jak technické, tak i právní, ale e, i faktické problémy a pod faktickými problémy Eh, já chápu problémy s lidskými zdroji, s financemi, nedostatečné vyškolení personál, eh, protože ta úroveň se skutečně stát od státu liší a to samozřejmě potom eh, komplikuje spolupráci mezi státy. Co se týče výměny informací, tak eh, v naší zprávě se objevuje celá řada konkrétních bodů, včetně technické povahy, ale jsou tady i doporučení právní oblasti, my jsme o tom často diskutovali, sice jak eh, naložit s tou situací, kdy státy mají odlišné právní úpravy, ale Přitom na základě toho musí poskytovat eh, druhým státům informace, například jsou to ty minimální <clears throat> hůty pro ukládání nebo uchovávání dat, kde zatím neexistuje harmonizace a přitom ta, ty rozdíly mezi státy jsou obrovské. Základ pro spolupráci je tím velmi komplikovaný, protože ty eh, normy jsou odlišné a to značně. Nechci zacházet do jednotlivých eh, podrobností, ale samozřejmě u každého z těch bodů ráda vysvětlím, co přesně jsme tím měli na mysli. Hlavně jsme například diskutovali o tom, proč nebyly včas vyměněny eh, určité informace nebo údaje, které by vlastně měly být vyměňovány automaticky. A proto je také tady jeden eh, návrh, aby výměna informací byla z definice automatická, ale v některých výjimečných případech by členské státy mohly eh, udělat výjimku a data neposkytnout, například tam, kde nebude nějaký validní formát nebo něco podobného. V angličtě to se tomu říká exchange by default. A myslím, že když už chceme aby v této oblasti existovalo společné komunitární právo, které by upravovalo výměnu informací mezi orgány členských států a existovala povinnost ta data vyměňovat, tak by potom ta výměna měla být automatická. Dále také velmi eh, vítám, nebo společně s Helkou vítáme interoperabilitu v těch eh, centrálních eh, informačních systémech, ale samozřejmě potřeba se nejprve podívat na to, jak fungují eh, národní databáze a jaké kroky budeme muset podniknout v budoucnosti a zase vyzváme komisi k tomu, aby se s tím začala intenzivně zabývat a zjistila si přehled o situaci, protože z té rozstříštěnosti různých eh, eh, různých úprav a o tom mluvili soudci, státní zástupci, všichni bezpečnostní pracovníci hovořili o tom, že pokud si mají poskládat informace v nějakém případu, tak je to velmi komplikované, protože kolikrát z toho může vypadnout jedna jednotlivá informace, která potom stěžuje pochopení celku. A přitom by, ta, by měly být sváděny dohromady eh, relevantní informace nejrůznějšího druhu. A proto je důležité, aby Europol v tomto smyslu fungoval jako jakýsi informační hub nebo centrum, které bude dohlížet na tuto výměnu informací a mělo by tady být centrální roli. A to samozřejmě v plném souladu se všemi pravidly o ochraně osobních údajů a transparentnosti. Potom jsme se také zabývali otázkami radikalizace a zase nechci zacházet do jednotlivých opatření, tak podle mě a Helgy je potřeba mm, sestavit nějaké kompendium eh, opatření ke společenské integraci, a to od výchovných až po skutečnou represi, tedy když je někdo kazatelem toho násilí eh, a pozbuzuje k násilí a odmítá dodržovat naše zákony. A například ignoruje nebo mm, eh, odmítá dodržovat eh, základní práva v listině základních práv a vyhlašuje to jako doktrínu v nějaké islámské komunitě, tak eh, by měl být postih, stiže, stíhan. A potom jsme se také zabývali otázkou financování těchto mm, osob ze zahraničí, kde jsme museli konstatovat, že tady je velmi silný vliv ze zahraničí, ze Saudské Arabie zejména, která se snaží podporovat radikální extremistické organizace jsou to mm, nenutně státní zdroje, jsou to často velmi bohaté fundamentalistické rodiny, které například zakládají různé uznávané instituty. A my máme ty informace k dispozici, kdybyste je chtěli. Samozřejmě to všechno se do té zprávy nedostalo, nedostalo to by se zaslouhovalo samo o sobě velmi obsáhlou zprávu. Kolikrát eh, přispívají například financování univerzit, samozřejmě mešity, různé vzdělávací ústavy. A samozřejmě tam se vyučuje velmi radikální interpretace Koránu, dávají k dispozici různé materiály, Všechno se to eh, šíří na internetu. Je, pohybuje se to v takové té šedé oblasti, která se těžko postihuje, kdy to sice porušuje tu listinu základních práv, ale nemůže to bezprostředně být chápáno jako eh, terorismus nebo vybízení k terorismu. Takže je to velmi problematická forma financování k nepřátelskému chování. A ještě poslední bod, který jsem chtěla zmínit za sebe, je téma oběti teroristických útoků. Eh, velmi mě ohromilo, jakým způsobem se k tomu postavili ve Španělsku, protože tam měli dlouholeté zkušenosti eh, s terorismem, takže pochopili, že eh, je důležité správně zacházet s obětmi a ten status obětí je tady jiný než v řadě jiných členských států. Mají například eh, organizace, které jsou i vědecky uznávané, které byly zapojeny do všech těch opatření, eh, platí jako partneři pro dialog a já si myslím, že o něco podobného bychom také měli usilovat, protože oběti eh, terorismu by neměly být mm, postihováni ve svých právech, musí eh, eh, si uvědomit, že by neměli eh, žebrat o nějakou právní nebo psychologickou nebo institucionální pomoc. Mělo by to být samozřejmé, že automaticky, pokud se někdo stane obětí, tak by ty oběti měly být vnímány jako partneři a měli by mít nárok na plnou kompenzaci a za to by měla nést odpovědnost stát. A to protože jsem toho názoru, že si nemyslím, že by eh, terorismus se stal proto, že za to někdo může, nebo že by došlo k nějakému střetnutí nebo konfliktu, ale v podstatě je to útok na stát a oni eh, se oběťmi stali jenom čirou náhodou. A proto je potřeba se zamyslet nad opatřeními, která by vedla ke zlepšení postavení obětí. A i na základě přání Kateřiny jsme to snažili spojit se základními právy. V podstatě tady hovoříme o tom, že e, ty jednotlivé práva z listiny základních práv by měly být e, tady uvedeny. Můžeme ještě se o tom pobavit, v jaké formě přesně by to mělo vypadat. E, pro nás je od začátku až do konce ta listina platná a každý rotlivý bod má stejnou eh, váhu. Mm, nepřišlo mi vhodné, abychom některé z, toho, z těch bodů vyjmenovávali, některé ne, ale eh, jeden bod tady nicméně je a sice, že eh, zranění nebo trvalé postižení psychického, fyzického, jakéhokoliv jiného rázu Eh, je potom na celý život. A, takže ještě jednou děkuji Helze za vynikající spolupráci a jestli můžu, tak bych jí to slovo, pokud paní předsedkyně s tím souhlasíte, předala. Merci beaucoup, Monika. Merci beaucoup. Děkuji, Moniko. Děkuji za toto shrnutí. A slovo dostává Helga Stevens, která mezi tím dorazila. Děkuji. Paní předsedkyně, já vás zdravím, kolegové, dobré ráno. Omlouvám se za pozdní příchod. Musela jsem eh, na chvíli na plenárku hovořit o politické účasti lidí s postižením. A předtím, než začnu, tak mi dovolte poděkovat Monice za skvělou spolupráci. Nesmírně mě těší, že naše skupiny byly schopny tak dobře spolupracovat. Boj proti terorismu je průřezové téma. A já doufám, že budeme eh, moci vést dnes konstruktivní diskuzi i v nadcházejících měsících, abychom eh, dospěli ke skutečně evropskému textu, s nímž mohou ostatní souhlasit. Chci poděkovat i všem dalším poslancům a poslankyním za vaše příspěvky v průběhu slyšení, eh, za vaši účast na misích a tak dále. Děkuji vám také za vaši trpělivost. Příprava této zprávy si vyžádala dlouhou dobu. Nyní ji konečně můžeme představit. Zastupuje pohledy našich kolegů i naší skupiny byla tu celá řada konkrétních doporučení s přidanou hodnotou. Je to dynamický dokument, který odráží dočasný mandát tohoto výboru. Monika předložila celou řadu důležitých návrhů a já jsem zvědavá na to, co řeknete vy ostatní. Kolegyně, kolegové, u některých témat nebylo nutno jak si znovu objevovat Ameriku. Pokud e, každopádně peníze z konfliktních zón nesmí e, sloužit k financování terorismu. My jsme se inspirovali tou předchozí zprávou, vzali jsme v potaz e, návrhy dalších politických skupin vyšetření a eh, tedy vyšetřovací komise parlamentního výboru byly rovněž zohledněny. Najdete tam také doporučení týkající se ostrahy vnějších hranic. Schengenská zóna bez vnitřních hranic může přežít jedině tehdy, budou-li vnější hranice Evropské unie účinným způsobem chráněny. Některé teroristické útoky posledních let se staly právě kvůli některým mezerám v systému ostrahy hranic. Například atentáty eh, v, v, v Talisu a v, v Paříži ukázali, že ti, kdo zasnovali eh, tyto útoky, se do Evropy dostali eh, nelegálními migračními kanály. V červenci, říjnu um, rok, už roku 2015 přešli přes Řesko. Takže je důležité, abychom vytvořili na hranicích podmínky nezbytné pro uplatňování nové regulace. Potřebujeme také biometrické kontroly, eh, vlastně, a, musí, a databáze musí být interoperabilní, zejména jde také o údaje o cestujících. Jedině tak můžeme identifikovat potenciální teroristy ještě předtím, než vstoupí na území Evropské unie. A také operace Sofia je jednou ze záruk bezpečnosti ve Středomoří. Je důležité, aby existovaly potřebné zdroje, které mohou přispět také k boji s terorismem. Takže chceme přizpůsobit operaci Sofia, rozšířit eh, její rozsah působnosti na Tunisko, abychom zabránili Eh, migračním tokům směřujícím na Sardiny. A také musí mít Sofie k eh, přístup eh, k libijským výsostným vodám, aby mohla kontrolovat podezřelá plavidla. Dále je tu operace Phoenix. V Jordánsku to, co podle informací ze Syrie a z Iráku. Pak jsou dány k dispozici Europolu a našim bezpečnostním službám. Je důležité, aby tyto informace byly i v evropských databázích, aby v průběhu kontroly na vnějších hranicích, celníci a další mohli zohlednit tyto informace při monitorování osob, které se snaží vstoupit na evropské území. Důležité je také fungování národních jednotek, které kontrolují finanční toky. Tam zatím také nefunguje výměna informací platforma informací FUNET by měla být rozšířena tak, abychom usnadnili zpracování dat. Opatření musí být zaměřena na financování ve velkém rozsahu, financování teroristických organizací, ale také různé jiné formy. Je důležité plně využívat finanční informace k prevenci. Jedině tak bezpečnostní služby a policejní služby budou moci účinným způsobem pracovat. Musíme stanovit určité finanční eh, vazby, abychom stanovili, abychom identifikovali financování terorismu a je důležité, aby si uvědomit, že tr- transakce SEPA zatím nejsou uh, dostatečně monitorovány. Potřebujeme evropský systém TFTP, v rámci kterého by mohl, by bychom mohli sledovat i transakce SEPA. Existují různé varianty, různé možnosti, například určitý hybridní systém, například centrální jednotku, která pak komunikuje s národními jednotkami, nebo posílení systému eh, FAI.net a mo, nebo bychom mohli také zajistit, aby kritické evropské infrastruktury byly stanovovány na základě analýzy systému, které podporují eh, ty vitální přeshraniční systémy. A směrnice musí také zavést eh, závazek oznamování jakýchkoliv incidentů v případě kritické infrastruktury, jakýchkoliv mimořádných událostí, zátěžové testy, plány zachov- zajištění kontinuity činnosti, které by bylo možné spustit v případě útoku nebo um, atentátu. Dále Eurocontrol Galileo a další služby, to všichni ty by měly rovněž být považovány za kritickou evropskou infrastrukturu. V roce 2015 a 16, kdy při 40% útoků v Evropské unii byly použeny výbušniny. Teď se předpokládá s zákazem prodeje látek, které by mohly být použity k výrobě výbušnin. Je dále nutné zavést monitorování podezřelých transakcí u 11, nákupu 11 dalších sloučenin, protože eh, teroristé si mohou tyto sloučeniny, koupit online, tyto materiály. A my žádáme, abychom měli daleko striktnější uplatnění v případě nákupu online kritéria rizika by měla být přizpůsobena tak, aby bylo možné bra- z, před, předcházet nákupu těchto prekursorů výbušnin. Dále žádáme, aby platformy prodeje online, které prodávají látky, které se dají využít při přípravě eh, výbušnin, tak aby tam byly vždy eh, zmíněny eh, identifikační údaje, aby bylo možné snadno vystopovat tyto nelegální látky. A konečně stávající struktury musí být ještě dále zlepšeny, a to i na národní úrovni. Všechny členské státy musí mít krizové centrum, aby byly schopni reagovat na národní krize a samozřejmě musí vzniknout i celoevropská síť těchto krizových center. Je důležité, aby každý členský stát měl koordinační centrum, ale tato koordinační centra musí pak spolupracovat s těmi dalšími centry v ostatních 27 zemí, používat eh, také eh, síť PCR a mm, z výzkumu, eh, průzkumu mini Eurobarometru jasně vyplynulo, jak vnímají bezpečnost občané. 92% dotázaných potvrdilo, že národní orgány by měly sdílet informace s dalšími členskými státy, aby bylo možné účinněji bojovat s kriminalitou a terorismem. Takže by měla vzniknout nová kultura sdílení. Standardní informace by měly být vyměňovány automaticky a k, k, pouze za výjimečných okolností by vyměňovány nebyly. Rakouská vláda nedávno rozhodla zavřít sedm mešit a vyloučit asi, eh, vyhostit si 60 imámů, kteří byli financováni třetími zeměmi, kteří propagovali politický islám. Já naprosto podporuji tato opatření. Imámové, kteří nerespektují evropské normy, kteří vyzývají k terorismu a násilí, nemají v Evropské unii co dělat. Rovněž chci zdůraznit, že právní stát je klíčovým nástrojem boje proti terorismu. Nejde jen o základní práva osob a samozřejmě ochranu soukromí, ale je Eh, musí tu být tento efekt boje proti eh, terorismu. Eh, samozřejmě lidé, kteří jsou již, kteří mají nějaký záznam v, trest, v trestním rejstříku, musí být známy, sankce musí být dostatečně přísné. Protože jakmile zločinci budou mít nějaký pocit beztrestnosti, tak budou daleko, víc, daleko více zlákání, budou mít daleko věcí pokušení použít násilí proti eh, civilní populaci. Těším se na vaše komentáře. Vaše, má, má kancelář je vám vždy otevřena eh, v zájmu koordinace. Chci poděkovat kolegyni eh, Monice Holmajer a také naší paní předsedkyni za konstruktivní, vynikající spolupráci. Po letních prázdninách vám budu k dispozici, abychom mohli dospět ke konstruktivnímu textu, na kterém se všichni budou moci shodnout. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji paní Helze Stevens jako spoluspravodajce za její prezentaci a teď dám slovo jednotlivým stínovým zpravodajům. Ještě Monika Holmeier chtěla k tomu něco dodat. Já jsem udělala jedno FOPA, když jsem děkovala, tak jsem tam někoho zapomněla a proto ještě chci výslovně poděkovat komisaři Julianovi Kingovi a všem eh, v komisi v DG Home, kteří eh, s námi výborně spolupracovali. Potom to byli pracovníci Europolu, Eurojustu. Ti nám poskytli hodiny svého času a my jsme jim velmi eh, vděční. I pan Kerkov eh, nám byl k dispozici, dal nám spoustu materiálu a samozřejmě jeho spolupracovnice, takže i jemu patří náš dík. Děkuji Monice Holmajer za tato velmi důležitá upřesnění a teď předávám slovo Kateríně Kiniči na pět minut. Prosím o dodržení časového limitu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych na úvod ráda poděkovala oběma kolegyním Monice a Helze a samozřejmě jejich personálu. Ale mé díky se vztahují na všechny lidi, kterým poděkovali obě spoluspravodajky. Vám, paní předsedkyně, všem kolegům z výboru sekretariátu a personálu všech kolegů, kteří spolupracovali s námi, i ostatním institucím a organizacím, kterým už Monika a Helga děkovali. Já si myslím, že práce tohoto výboru je velmi důležitá. Každý z nás má samozřejmě různá stanoviska, to je sice jasné, ale musíme být spojeni jednotně, abychom dosáhli jednotného společného síla, cíle a sice zajistit bezpečnost občanů, ale vyvážit to také dodržováním práv a svobod. Protože tato rovnováha je možná, je nutné najít rovnováhu mezi oběma těmito požadavky a to od nás občané očekávají. A právě to má tento výbor za úkol. tomto smyslu tedy opravdu děkuji všem, protože si myslím, že od začátku jsme zahájili velmi důležitou spolupráci, která určitě bude do budoucna pokračovat a umožní nám dosáhnout výsledku, který všichni očekávají, a sice prohloubit tematiku související s terorismem, s riziky terorismu, Výsledkem tedy budou doporučení, série doporučení, která budou užitečná v boji proti terorismu. Kolegyně tady zmínili řadu bodů. Času máme málo, abychom se mohli vyjádřit všichni, takže já se zastavím, pozastavím jen u několika bodů. Samozřejmě cestou pozměňovacích návrhů se pokusím přispět co nejvíce k práci kolegyň. První bod, který bych ráda zdůraznila. V návrhu zprávy je třeba především provést hodnocení hrozby. A tam se říká, že terorismus není pouze náboženským terorismem, džihadistickým terorismem, ale zahrnuje také aktivitu malých skupin, často separatistů, etnonacionalistů, které ovšem nesmíme podceňovat. Je tedy dobré a správné, že zpráva bere ohled také na tento aspekt terorismu. A ve zprávě Europolu se právě zdůrazňuje význam právě této hrozby. Důležité je, už jsem to říkala už několikrát, a Vyměňovat se informace. Vyměna informací je zásadní v boji proti tomuto přeshraničnímu jevu tak závažnému. Důležité je všechno to, co zdůrazňovala Monika, ale bude důležité ještě jednou se zamyslet nad interoperabilitou. Abychom dospěli k textu, který bude vyvážený, který bude zohledňovat vysoké standardy v oblasti ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, ale zároveň bude schopen poskytnout členským státům flexibilní pružnou databázi, aby byla možná efektivní výměna informací. Pokud jde o ochranu obětí, tady děkuji kolegyním za to, že věnovali pozornost tomuto aspektu. Ta španělská zkušenost je velmi významná. I k tomu tedy přinesu další příspěvek, ale určitě je to tedy aspekt, který byl plným právem zohledněn. Stejně jako ochrana základních práv. Tady děkuji Monice za to, že zdůraznila, jak jsem já tlačila na začlenění tohoto aspektu, na kterém ještě budeme pracovat. Další věc, ke které ještě předložím pozměňovací návrhy, je otázka propagandy online a vzkazů vyzývajících k nenávisti. Určitě je důležité, aby existovala ustanovení, která umožní uživatelům upozornit na propagandistický obsah, ale vždycky je třeba k této možnosti připojit odpovídající záruky související s odstraněním eh, obsahu, aby, byl také, aby byla chráněna svoboda projevu. Potom další téma, které je důležité, je radikalizace ve vězeních. Eh, k tomu také předložím řadu pozměňovacích návrhů na základě španělské, tedy pardon, italské zkušenosti, kterou eh, velmi dobře znám, navrhnu, jakým způsobem by se mohl vzdělávat personál ve vězeních, aby už od počátku identifikoval případy možné radikalizace a mohl rychle řešit eh, tyto případy. No a závěr, důležité je také téma financování terorismu, o tom hovořila také Helga a já s jejím přístupem souhlasím. Pokud jde o zprávu hranic, já si myslím, že tady je třeba poděkovat předsednictvu a také sekretariátu, že byla vyslána mise do Itálie, protože si myslím, že zde se znovu potvrdilo, jak se pracuje na kontrole migračních toků uvnitř evropských zemí. Tady mám na mysli samozřejmě vnější hranici směrem tedy do Středomoří na italském území. Jen málo případů bylo zaznamenáno, kdy teroristé, kteří spáchali teroristické útoky, k nám přišli s migrační vlnou. Bohužel většina těch teroristických útoků byla spáchána lidmi, kteří už žili mezi námi, takže nesmíme překrývat tyto dvě tematiky, terorismus a migrace. Musíme se zaměřit, jak zde velmi správně zaznělo, na posílení kontrol na vnějších hranicích, takže tato výměna informací, pružná, plynulá výměna informací, adekvátní vzdělávání personálu na vnějších hranicích tak, aby byli schopni okamžitě identifikovat eh, potenciálně nebezpečné subjekty. My na Sicílii máme systém, který je schopen zachytit tyto první signály, první známky. Takže to by mohl být eh, model, který bychom mohli exportovat. Je to velmi důležité téma, protože je zásadní, aby byla kontrola na vnějších hranicích. A myslím, že na tom ještě budeme muset trošičku pracovat. Bohužel jsem překročila vymezený čas, takže na závěr bych ráda ještě poděkovala kolegyním za to, že zde ještě zohlednili další aspekt, a sice návrat rodin foreign fighters, včetně dětí. Bohužel často jsou to děti, které už se narodily nebo vyrostly na válečných územích, ve válečných územích, takže možná už byly nasměrovány tyto děti aktivitami, které souvisejí s válkou a terorismem, takže je třeba věnovat i těmto dětem adekvátní pozornost a třeba je podporovat, aby mohli překonat eh, prodělaná traumata a aby se mohly tyto děti dobře začlenit do společnosti. Omlouvám se za to, že jsem překročila řečnickou dobu, ale chci ještě znovu říci, že budeme i pracovat na pozměňovacích návrzích a že budeme pracovat v syntonii s kolegyněmi s pravodajkami i tedy s ostatními kolegy z výboru. Děkuji za tyto poznámky a teď eh, předávám slovo Majte Pagaza Urtundua. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji k těm díkům, tím ušetřím eh, cené vteřiny. Já jsem pozorovala otázku terorismu po desetiletí z okraje Evropy, takže si myslím, že je velmi důležité to, co děláme. Žádný členský stát sám o sobě nemůže udělat tu práci, jakou odvádíme my, protože tím vytváříme obecnou pozorovatelnu jak hrozeb, tak i rizik a především toho, co musíme vylepšit. Na každé z misí se nás soudci a odborníci na prevenci ptali na celou řadu věcí protože členské státy mají velmi různorodou situaci z hlediska rizik, vnímání rizik, kapacit a historie. A abychom mohli čelit nejen výzvě terorismu džihadistického typu, ale i jiným formám terorismu, které bohužel známe, tak eh, potřebujeme využít všechny tyto kapacity, které má Evropský parlament k tomu, abychom byli schopni realizovat příští reformy a abychom mohli poradit těm členským státům, které vnímají věci pouze ze svého malého a omezeného úhlu pohledu. A to je velmi důležité, protože terorismus je nadnárodní a i nadále nadnárodní bude. V globalizovaném světě je jedno, jestli je to terorismus extrémní pravice nebo extrémní levice, prostě je celosvětový. Souhlasím eh, s Katerinou Kiniči, že poslední hodnocení Europolu musí být využito, musíme se snažit být co nejpopisnější, nejobjektivnější. Pokud jde o interoperabilitu, všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme, aby data byla co nejobjektivnější aby také členské státy nebyly egoistické, aby se podělili o to, co může fungovat i jinde. A my v tom musíme podpořit. To tež platí pro některé definice, některé mezery v oblasti soudnictví a soudní kontroly. To je také velmi důležité. Soudní kontrola je zásadní proto, aby byla poskytnuta záruka tomu, co dělají různé informační služby nebo policie. Důvěra vychází ze zásad správné praxe, ale také schápání té soudní kontroly. A to může dát eh, důvěru lidem, kteří mají různé zájmy ve společnosti, různé pozadí. Pokud jde o oběti, tak tomu opravdu tleskám. Já jsem se sedm let snažila aby v Evropském parlamentu a v evropských institucích bylo pochopeno, že musíme poskytovat podporu, lepší podporu obětem terorismu. A kromě toho, že se samozřejmě budeme snažit, aby jich bylo co nejméně, tak eh, se musíme snažit o to, aby oběti terorismu se dobře začlenili zpět do společnosti, protože někdy máme dobré záměry, ale ty postupy už dobré nejsou. Pokud je o teroristickou hrozbu, jak už říkala Katerina Kiniči, já si myslím, že migraci musíme řešit opravdu jinak. Musíme ji řešit odděleně od těch našich kompetencí, protože se musíme snažit o vyvážený, přeměřený text. Já jsem si jistá, že toho dosáhneme. Spravodajkyně odvedly opravdu obrovský kus práce a také doufám, že začlení naše návrhy, kdy budeme usilovat o to, aby všechny frakce, které se toho účastní, byly spokojeny. Pokud jde o prevenci a boj proti radikalizaci, myslím si, že tady asi dosáhneme menšího pokroku, než eh, pokud jde o výměnu informací, kvalitu dat a tak dále. Je to věc, která není ještě dořešená a v práci, kterou jsme realizovali, jsme uznali, že potřebujeme více. Ale nepodařilo se nám na 100% rozvinout to, co by tento parlament mohl ještě udělat. Já si myslím, že to ještě dořešeno nebude a že to tam musíme také takto uvést. Spolupráce výměna informací je jedním z klíčů a všechny dysfunkce, všechny uh, nedostatky, ke kterým dochází v členských státech, eh, tak na ty musíme poukázat, musíme nastavit zrcadlo, ale potřebujeme je k tomu, abychom byli mnohem efektivnější. Financování terorismu, tak tam souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Myslím, že máme před sebou eh, práci, která je založena na společné zodpovědnosti. Do budoucna se musíme zaměřit také na prevenci, předcházení radikalizace, to je tedy věc, kterou máme do budoucna otevřenou. Děkuji zpravodajkyním za jejich otevřený přístup a doufám také, že budou schopni začlenit naše příspěvky. Děkuji. Merci, beaucoup, euh, Maite. Děkuji, Majte. Děkuji za to vaše zhrnutí a teď dávám slovo paní Evě Žoli za zelené. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Jak víte, já tady mám nahrádit Jana Filipak a já se o to pokusím, co mi budou síly stačit. Takže chci na úvod poděkovat eh, zpravodajkám za přeložení této zprávy. Ta obsahuje celou řadu velmi pozitivních aspektů, důležité pro to, aby se zlepšil boj proti turismu v EU a zejména chci podpořit to volání po efektivnější spolupráci mezi členskými státy a výměně příkladu osvědčené praxe, jako je například boj proti radikalismu. Doporučení o ochraně obětí a o tom, jak bojovat proti financování terorismu, to jsou věci, které jsou nesmírně důležité. Dále potřeba pracovat na těch oblastech, kde může Evropská unie vytvořit přidanou hodnotu. Například je to Evropská jednotka pro finanční eh, oblast, nebo analytická finanční jednotka na evropské úrovni, která by mohla zkoumat podřelé transakce. A dále bychom měli proskoumat možnosti užší soudní spolupráce. Víme, že spolupráce sama o sobě není nikdy tak dobrá, jako když danou věc má na starosti jeden člověk, jedna osoba, proto bychom měli posílit status eh, evropského státního zástupce. Dále chci zdůraznit potřebu lépe hodnotit dopad všech legislativních návrhů, například na základní práva a svobody. Musíme plně eh, zohlednit rizika masového dohledu internetového hm, předtím, než budou zavedeny různé databáze, biometrických údajů a tak dále. Jak víte, tak já jsem zastánce toho, aby eh, lidé analyzovali eh, data spíše než aby se ta data masově automaticky sbírala a analyzovala. Myslíme si také, že úspěšný boj proti terorismu nelze měřit eh, počtem zmařených teroristických útoků, ale spíše tím, jakým způsobem jsou naše společnosti schopny zabránit eh, těmto útokům, například zlepšením eh, školství nebo zlepšením životních podmínek ve věznicích. A my jsme se k tomu také v loňském roce vyjadřovali a také musíme mít eh, konsistentní zahraniční politiku. Můj Hlavní problém je s vyzněním té zprávy, kde je terorismus prezentován jako náboženský problém. To podle mě není pravda. Je to politické násilí. A nejde o to, jestli to je násilí z levice nebo z pravice, nebo jestli je to fundamentalismus. Měli bychom se vyhnout vytváření dojmu, že Mm, je terorismus čistě náboženská eh, věc. To potom zužuje ty úvahy a snižuje to efektivnost dalších eh, opatření proti terorismu. Takže se těším na následnou diskusi o této zprávě. Měli bychom se posradit, aby tato doporučení byla co nejužitečnější a abychom zúročili výsledky všech těch studií a expertů, které jsme eh, využili. Marie-Christine Veržiat eh, za GUE. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našim zpravodajkám. Pokusím se zestročnit své vystoupení. Je tady celá řada věcí, se kterými souhlasit můžu, ale Eh, spíše chci zdůraznit eh, ty věci, kde eh, úplně souhlasit nemůžu, abych zkrátila délku svého vystoupení. Nejprve to hodnocení hrozeb. Vy tady jako to referenční dobu berete od roku 98, ale Eh, nevím, proč zrovna tuto období, protože v té době se ještě eh, odehrála řada věcí a dále je potřeba si uvědomit, eh, co by tyto odkazy mohly znamenat například to srovnávání počtu útoků, také k tomu nedávnému vývoji v oblasti terorismu a počet obětí, protože podstatě ty islamistické teroristické útoky eh, jsou ty, které vedou k největšímu počtu obětí, ale není jich největší počet. A když máme analyzovat otázku terorismu, tak bychom měli mít nějakou globální eh, vizi. A jestli eh, mohu něco vytknout této zprávě, tak to, že se velmi zaměřuje na ten náboženský terorismus a nezohledňuje ty další formy terorismu. Přitom víme, bylo nám to mnohokrát řečeno, že separatismus eh, je tady také, stejně tak jako eh, nárůst v nedávné době pravicového terorismu. Nedávno ve Francii byla narušena síť extrémní pravice, která také organizovala atentáty. A dále si myslím, že zpráva je příliš zaměřena na externí hrozbě, na no tu externí dimenzi terorismu. Neříkám, že bychom o těch otázkách samozřejmě neměli hovořit, ale jak už tady bylo řečeno, většina těch atentátů, včetně těch islamistických, nebyla spáchána osobami ze zahraničí. Byla to eh, menšina. Jestli si dobře pamatuji, tak eh, v těch údajích, které jsme dostali, Eh, například o počtu migrantů, jsem tam obrovském přílivu migrantů, kteří sem přišli v letech 2015 a 2016, byly identifikováni dva, kteří potom páchali terorismus, takže to je velmi málo. A dále si myslím, že je tady přílišné zaměření na ty migrační toky a také se v té oblasti ignoruje to, co už Evropský parlament této oblasti udělal. Pokud chce být konzistentní, tak by bylo dobře, kdyby tato zpráva zohledňovala již udělanou práci a nemělo by to být s ní v rozporu, nebo s těmi věcmi, které už byly přijaty. Další podobná věc se týká můžu tomu říkat ostrana vnějších hranic nebo Schengen. I v těchto, této oblasti už parlament přijal celou řadu různých zpráv. Pan Diam Zemera tady například je, to je ten systém SUPu výstupu, tam jsou eh, také určité požadavky a zítra například, eh, nebo dnes by se měl přijímat eh, systém ETIAS, na tom také pracoval výbor Libe, ten se zabýval otázkou interoperability mezi různými systémy a ta vaše zpráva eh, vytváří dojem, že všemi těmito otázkami se parlament nezabývá, takže bylo dobře mít nějakou celostní vizi. Já nevím, jestli ještě bude nějaká zkuska z těch zpravodajů, která by se tím mohla zabývat, ale myslím, že to je nedostatek té konzistentnosti. A dále souhlasím se vším, co bylo řečeno o spolupráci mezi členskými státy, protože to nadále je eh, hlavní problém já eh, například pracuji na právě o Schengenu s panem Koeliem, když se podíváme na hodnocení eh, v rámci Schengenského systému, tak vás mohu ujistit, že to je zásadní. To, je, jaké jsou rozdíly mezi členskými státy a ta neochota e, sdílet e, informace. Dále je to otázka Řeknu vám to bez obalu, paní Holmérová, paní Stevensová. Asi vás to nepřekvapí. Ten odstavec o základních právech mi přijde zejména nedostatečný. Všichni občané mají právo na bezpečnost, ano, občané mají právo na zajištění té bezpečnosti a to všechno je otázkou eh, vyváženosti nebo rovnováhy mezi různými právy. Jde o to, jak najít rovnováhu mezi základními právy. Je to otázka nezbytnosti nebo potřeby a mm, přiměřenosti. To také mnohokrát eh, řekl Evropský soudní dvůr. A potom je tady další otázka, která mě také znepokojuje a o které tady hovořila Eva Žoli, a to je otázka mm, financování terorismu. Měli bychom jít ještě dál než tady. Nevím, který z našich partnerů zdůrazňoval otázku sledování eh, podezřelých transakcí, ať už eh, eh, ze zemí mimo EU nebo v rámci EU. Máme různé nástroje na sledování osob a tyto nástroje by měly být využívány i u finančních toků. A to proto, že víme, že je tady souvislost mezi financováním terorismu, obchodování se zbraněmi a obchodováním s drogami. A ty hlavní zdroje financování terorismu jsou právě obchod s těmito eh, komoditami, včetně obchodování s uměleckými předměty, protože mají tu síť mezinárodní, která to umožňuje. A dále si myslím, že eh, Další požadavky v této zprávě by měly být propojeny s příštím víceletým finančním rámcem, tak jak to komise navrhla, protože hm, je potřeba to zohlednit a Potom je tady otázka prevence, ta si myslím, že ta není dostatečně rozpracovaná. Eh, zase ti z vás, kteří mě znají, to nepřekvapí. Myslím, že ta zpráva je příliš zaměřená na otázku bezpečnosti a nezdůrazňuje dostatečně otázku prevence. A to platí zejména u té oblasti radikalizace. Pokud eh, máme pracovat ve školách, musíme pracovat, eh, vyškolit eh, ty učitele tak, aby mohli odhalovat včasné známky radikalizace a s tím potřeba něco udělat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Marie Kristýn Verže za tyto postřehy, náměty k možným pozměňovacím návrhům. Pan Martin tu není. A slovo dostane rovnou za komisi pan Onidy na 10 minut, pokud chcete využít tento čas. A pak se dostaneme ke Catch Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto možnost, za tuto příležitost. Já se ne, nevyjádřím podrobně eh, k té zprávě, to, eh, protože k tomu, to by měl učinit pan komisař King, který sem přijde v září. Každopádně mi je ctí se účastnit první diskuze na, o tomto návrhu Velice mě těší, že tu s vámi mohu být, protože my jsme přesvědčeni, že ta zpráva je nesmírně kvalitním příspěvkem Evropského parlamentu v oblasti boje s terorismem. Ve, za velmi krátkou dobu se vám podařilo poskytnout objektivní, vyvážený, eh, relevantní pohled na to, co už se podařilo uskutečnit boji s terorismem na evropské úrovni, ale také eh, tu předestíráte určitou perspektivu na možnosti dalšího vývoje. Poukazujete na mezery, které je potřeba překonat, oblasti, kde je potřeba možná uspůsobit přístup. Jediná kritika, kterou jsem slyšela, je, eh, se týká toho, že je to možná příliš dlouhé. To je samozřejmě povzbudivé. Pokud jediná kritika spočívá v tom, že je ta zpráva příliš dlouhá, tak pak asi ta věcná stránka věci určitě bude do, dobrá, velmi dobrá, musí být velmi dobrá. Slyšel jsem tu určité výtky, určitou kritiku. Pokud jsou určité pochybnosti o vyváženosti mezi bezpečností a základními právy, tak ano, možná, že by zpráva mohla ještě jasněji říci, že tu máme určitou rovnováhu, kterou je potřeba respektovat. Neměli bychom nechat žádný prostor pro nedor- nepochopení. Terorismus není pouze náboženskou otázkou. Já si nesmírně cením těch dvou e, příspěvků k tomu. Ani to není něco, co by souviselo pouze s nějakou vnější hrozbou, protože existuje také vnitřní hrozba právě proto je tu tak rozsáhlá část týkající se bo- antiradikalizace, boje s radikalizací a také vy z vás, kteří jste pokázali na to, že je nutno vyvážit ambici té zprávy s potřebným finančním rámcem, protože mnoho, mnohé z těch myšlenek a otázek budou moci využívat i další financování v příštích letech. Ještě několik eh, věcí. Myslím, že ta zpráva velmi rozumně představuje skutečnost, že terorismus je něčím, co bylo bráno vážně na evropské úrovně, že eh, Evropská unie se stala silným aktérem boje proti terorismu ale nemá to nahradit to, co dělají členské státy. A tady jste potrhli eh, význam sdílených kompetencí a hodnoty evropských iniciativ, které jsou určitou oporou, podporou eh, činnosti členských států. Zvláště když vezmete v potaz všechny ty dimenze podpory agentur a to, že zpráva žádá aby byla ještě větší podpora ze strany těchto agentur. To není jenom Europol, ale také Eurojust a mnoho dalších aktérů, jako je Frontex a další EULISA a další. Další, další nebo druhý aspekt je zaměřit se eh, tedy na implementaci. Já jsem za to velice vděčný protože to nám pomůže zlepšit kvalitu implementace mnoha různých opatření posledních let. To jsou také ty základní principy, my jsme se řídili, jako je například interoperabilita. Um, snažíme se najít a maximálně vytěžit z toho, co už dnes máme a nestratit přitom to, co jsme už eh, vytvořili. Takže tady myslím, že můžeme, musíme uznat tu zásadní význam toho, abychom měli informace, abychom je mohli analyzovat a abychom je mohli sdílet. A sdílení informací, které má být implicitní, které má být jaksi tím. To je také velmi silný princip. Pokud budeme sdílet společný prostor, společné hra- hranice, tak je naprosto přiroze- přirozené, že informace, které eh, vlastní orgány by měly být eh, vyměňovány do určité míry eh, automatickým způsobem. A myslím si, že v této věci jste také otevřeli některé velice důležité věci, e, například uchovávání dat, to je důležitý, důležitá oblast v kontextu přípravy těch různých pokynů. Jsme si vědomi absolutně zásadní povahy uchovávání dat pro účely vyšetřování a stíhání. Otázka radikalizace. I tady vám rovněž děkuji za to, že pracujete při zachování kontinuity se, skupinou na vysoké úrovni a že nám dáváte ještě další podněty k opatřením, které bychom měli připravit na celoevropské úrovni, abychom tím posloužili všem, kteří to nezbytně potřebují. Děkuji také, pokud jde o financování. Za to jsem nesmírně vděčný. Také za to, že Eva Žoli to řekla tak jasně. Existuje tu jasné omezení eh, toho, co může stávající systém zajistit. z hlediska zpřístupnění informací za účelem vyšetřování a stíhání. Vidíme určité limity toho, co bylo dosaženo ve spolupráci mezi finančními jednotkami. To je oblast, kde musíme jít ještě mnohem dál. A budeme bedlivě přeskoumávat vaše návrhy. Zvláště ten návrh TFTS který by umožnil v případě potřeby eh, zahrnout všechny transakce. Kritická infrastruktura, no jsme trochu zapomněli, tolik jsme se zaměřili na kyberbezpečnost, že jsme trošku zapomněli na klasickou infrastrukturu, na nutnost chránit infrastrukturu v naší společnosti. A Určitě to bude užitečné jako vstup do našeho stávajícího hodnocení. Snad se to dostane do našeho budoucího návrhu, abychom mohli přepracovat ten stávající rámec. A děkuji vám. Ještě tu poznámku k úsilí v oblasti obětí. Zabývali jste se všemi těmi různými dimenzemi, od implementace toho, co už existuje, a také některé další podstatné prvky, které budou velice důležité nejenom pro paní Milke, ale určitě také pro nás, abychom vytvořili další myšlenky a iniciativy. A jsme samozřejmě spokojeni s již dosaženým výsledkem. Děkuji. Děkuji komisi za, za, tento, za předložení tohoto přístupu, za uh, analýzu. A nyní uh, dávám slovo dalším kolegům a kolegyním v sále. Přihlásilo se vás několik. Prosím, omezte svůj řečnický čas na dvě minuty, tak aby spolu zpravodajky ještě měli trošku více času odpovědět na různé otázky. Takže ano, Danžon na dvě minuty. Prosím, ano, máte slovo. Děkuji. Já nebudu dlouze děkovat zpravodajkám, odvedli skvělou práci, to už tady všichni říkali. Já tady nevystupuji jako koordinátor EPP, ale svým vlastním jménem, takže toto budou moje osobní připomínky. Velmi pozitivní bod z mého hlediska, který je velmi technicky přesný, je vše, co se týká interoperability. Data retention, tam máme skutečný problém. Budeme muset ten problém vyřešit, Financování to už tady velmi dobře zaznělo, takže to nebudu opakovat, to jsou velmi pozitivní body. Mám pár výhrad, často formálních. Myslím, že máme několik pasáží, kde se vyslovuje vztah mezi kriminalitou a terorismem, jako kdyby to bylo něco nového, rostoucího, něco, s čím se teprve seznamujeme. Vztah mezi zločinností a terorismem existuje od jak živa. Teroristické sítě se živí z kriminality, z organizovaného zločinu, čerpají z něj peníze a také tam nabírají adepty. Už v roce 1995 jsme zaznamenali, že jsme měli jasné kriminálníky, ze kterých se stali čistí teroristé, takže to není opravdu nic nového. Myslím, že jsou zde ještě trošičku pasáže textu, kde jsme trošičku vězni toho, co nám, říkají co nám říká někdo z vnějšku a přitom je to v rozporu s tím, co říkají odborníci. Ta výměna informací je podstatná, značná, nesmíme podceňovat to, co existuje, i když by to samozřejmě mohlo být racionalizováno, mohlo by to být lepší. Jistě Europol je privilegovaným hubem, přes který by měly informace procházet, ale Myslím si, že zase Europol by neměl příliš eh, narůstat, pokud jde o zdroje a personál. Ty prostředky, které jsou limitované na boj proti terorismu, by měly být především v terénu a na úrovni národních agentur, které pracují přímo v terénu. Protože kdyby byly příliš vzdáleny, myslím, že by vzniklo monstrum, jehož operační efektivita by nebyla absolutní. Takže k tomu mám trošičku výhradu, i když samozřejmě hub musí být prioritním hubem. Europol tedy musí být prioritním hubem. To je jasné. A ještě organizace islámu, to je také trošičku ožehavé téma. Určitě musíme být přísní, pokud jde o uzavření kultovních míst, zákaz pobytu těch, kteří káží nenávist a chválí radikální islám, ale pokud jde o umírněný islám v našich společnostech, tak to je velmi komplikované. Ve Francii nad tím přemýšlíme už 30 let a zatím se nám to nepodařilo. Pokud vytvoříte nějakou strukturu, eh, která bude združovat ty umírněné, tak eh, ji okamžitě obejdou jiné struktury, které pracují v ilegalitě. Takže je to určitě téma, které řešit musíme. Je to vzrušující, ale myslím si, že je velmi obtížné něco tady zakazovat, zakazovat islámské organizace, to není takový typ náboženství jako naše, které má tu hierarchii, kterou lépe známe a lépe se to také organizuje. Děkuji, Anna Gomeš. Děkuji, já chci poděkovat zpravodajkám i stínovým zpravodajům za příspěvky k této debatě. Myslím, že všechny tyto příspěvky se potom promítnou do textu. Já se mohu podepsat pod všechno, co řekla Katarína. Důležité je také zdůraznit, stejně jako majte, že bez Evropské unie nebude existovat efektivní boj proti terorismu. Možná je to zodpovědnost členských států, ale bez Evropské unie nemůžeme bojovat proti přeshraničnímu terorismu, abychom mohli kontrolovat vnější hranice, vyměňovat si informace a tak dále. To je podle mě velmi důležitá záležitost. A za druhé si myslím, že tato zpráva by měla terorismus zasadit do globálního kontextu. Máme údaje ze zprávy Europolu. Neměli bychom vyvolávat dojem, že to je něco opravdu šíleného, že to není něco, s čím žijeme celý život. Já myslím, že globální perspektiva je důležitá. Já nesouhlasím s tím amalgámem, o který se tady pořád někteří snaží a sice slučovat terorismus a s migrací. To už tady říkala Katerina i ostatní kolegové. To není správné, není to spravedlivé, nevychází to z našich zkušeností. A potom to vyhoštění jako řešení. Někoho vyhostit to není spravedlivé. Není to ani něco, co by sloužilo k naší ochraně. Hmm. Myslím, stejně jako říkala Marie Kristin, že je zde problém, že nepracujeme dostatečně na sociální úrovni, nepracujeme dostatečně na prevenci proti radikalizaci, a to jak ve vězeních, tak i mimo ně. Jak tady mnozí říkali, například Eva Žoli, tak financování terorismu si zaslouží mnohem větší pozornost. Tady myslím, že bychom skutečně mohli přinést změnu. Byli jsme požádáni o EUFIU. My jsme to navrhli ve směrnici o praní špinavých peněz. Bylo to zamítnuto, tak bychom to měli prosadit tady, protože o to žádají všichni odborníci z terénu, abychom měli něco, co nebude záviset na Spojených státech. Tak to teď vypadá. Jde o to, že poskytujeme údaje Spojeným státům a nemáme přístup k jejich údajům. To není přijatelné. Další věc, která mě připadá velmi důležitá v souvislosti s financováním, to jsou peníze, které plynou teroristickým a jiným organizacím z DPH, nereformovaného systému DPH a potom také z kryptoměn. Souhlasím s tím, co zde zaznělo ohledně islámu a je velmi důležité tu otázku dobře pojmout, protože Tady nečelíme skutečně náboženskému terorismu, ale politickému terorismu. Kritické infrastruktury potřebují mnohem více a také je důležitý ten akční plán CBRN, ale také není přijatelné, aby nám naše členské státy neposkytly informace o klíčových infrastrukturách, pokud jde o jaderné struktury. Například nechápu, proč ta naše mise, která pojede do přístavu v Antwerpách, nedostane informace o jaderných zařízeních. Tak to si myslím, že je opravdu uh, zásadní otázka a je nepřijatelné, že naše členské státy se snaží bránit, eh, abychom eh, měli informace o jaderných strukturách. Marie Kristin Verža hovořila o tom, že musíme spolupracovat eh, s Libe, pokud jde o interoperabilitu. Já si myslím, že to je oblast, kde ten text přináší už celou řadu důležitých eh, návrhů. Děkuji. Děkuji, Aně Gomez. A slovo má Birgit Cipl. Děkuji. Na začátek eh, eh, chci říct jednu obecnou poznámku, týká se to délky té zprávy, proč ta zpráva tak dlouhá. Já jsem původně měla dojem, že tato zpráva by měla být o tom, kde jsou mezery v tom systému boje proti terorismu a jak ty mezery zaplnit, ale teď se tady jmenuje řada věcí, které už jsou vyřízený, vyřízené nebo už eh, se o nich debatuje jinde. Takže se chce tady si skutečně potřeba, aby tady bylo vyjmenováno úplně všechno, a vzniká tím dojem, že se v některých oblastech vůbec nic nedělá. Já myslím, že eh, by si to slovo ještě diskusi o struktuře té zprávy. Eh, kolegyně Stevens bych chtěla říct, tam mluvila o kontrole vnějších hranic. Eh, naše skupina vždycky byla proto, abychom ano, trvali na tom, že to jsou společné hranice, ty vnější hranice, které musíme společně chránit. Nemůžeme se ode všech izolovat a nemůžeme ignorovat uprchlíky. A co se turismu týče, tak tady bych chtěl říct dvě věci. Kolegyně Kiniči na to také upozorňovala, že podle zprávy Europolu většina útoků v posledních letech neměla souvislost s islámským terorismem, ale spíše s nacionalismem, separatismem a extremismem, tedy od lidí, nebo byly to útoky spáchány lidmi, kteří tak jako tak už v Evropské unii byli. A to musíme mít na paměti, pokud chceme přijmout správná opatření a tam, kde se podíleli bývalí uprchlíci, no, předchozí uprchlíci, tak to byli lidé, kteří se radikalizovali po svém příchodu do Evropské unie. A to bychom měli mít na paměti. Eh, rozumím tomu, co říkala Monika Holmajer o eh, podpoře obětí terorismu, ale trochu mi to dělá starost, protože všechny oběti Eh, jak terorismu, tak trestných činů eh, nebo jejich rodinní příslušníci eh, do toho jsou zahrnuti a já si myslím, že není možné rozlišovat, jestli někdo byl náhodnou obětí terorismu nebo byl náhodnou obětí bankovního přepadení nebo různých dalších trestných činů. Takže mm, bychom měli trvat na tom, že všichni, všechny oběti trestné činnosti si zasluhují Eh, podporu a že v tom nenecháme eh, samotné. Také souhlasím s kolegyní Holmajer v tom, že jeden důvod, proč se koná více útoků, je, že ty důvody k tomu jsou eh, různé, ale nemůžeme jmenovat nebo z toho vypíchnout jenom jeden ten důvod. Víme, že toto je velmi citlivá, kontroverzní debata o původu a příčinách terorismu a měli bychom bát na to, abychom to formulovali správně. Eh, interoperabilita to je věc, o které se už diskutuje jinde, nevím, proč se to teď eh, objevilo v této zprávě. Eh, automatická výměna dat, já myslím, že ten problém není vůbec s tím, že by členské státy byly neochotny ale k tomu, co říkal kolega Danžan, velmi často jsou to naše vlastní policejní orgány, které jsou špatně vybavené, špatně nemají kvalifikované pracovníky, velmi obtížně se definuje, co je trestný čin, co je terorismus a tak dále. Takže eh, potom se to promítne do toho, co se eh, vyměňuje za informace a také je potřeba zjednat jasnost v tom, eh, co je kvalita nejenom technická, například otisku prstu, ale i obsahově, jak kvalitní jsou ty informace, kolikrát není úplně jasné, v jakém okamžiku je potřeba určitou informaci vložit do nějaké evropské databáze. I komisař King říkal, že je potřeba to ještě vydefinovat a možná, že to by, na to bychom se měli počkat předtím, než eh, přistoupíme k přijímání nějakých dalších opatření. A ještě k tomu hlásání eh, násilí nebo pobízení k násilí, i tady je potřeba eh, mít nějaký systém přeskumu, jestli to skutečně něco takového je, když to je na internetu. Jsou tady uvedeny důvody, jako je rasismus, xenofobie a tak dále. Nemůžeme se spokojit s tím, že všechno, co se nám eh, nelíbí a co může být nebezpečné, tak se prostě vymaže. Je potřeba mm, se s tím nějak vypořádat. Je potřeba snažit přesvědčit lidi eh, o tom, že taková slova nejsou správná a že neprospívají eh, soužití ve společnosti. Děkuji, paní Sipel. A určitě paní zpravodajky na to budou chtít Eh, zareagovat, protože to je součástí té naší práce eh, v příštích eh, měsících. Pan Frunzulika, dvě minuty. Děkuji. Já se chci ptát, jestli by bylo možné se dohodnout na tom, že pozměňovací návrhy budou překládány v jednom jazyce, protože pokud m'a cassé la télé. Non, ça marche plus. Celui-là, ça... Alors ça sera très difficile si on va faire la, les amendements dans... Eh, bylo by to příliš komplikované, kdyby se ty pozměňovací návrhy musely eh, překládat do všech jazyků, a proto bych chtěl eh, navrhnout, vzhledem tomu, že tady hodně používáme francouzštinu, že bychom je předkládali ve francouzštině. Eh, víme, že kolikrát používáme různé pojmy v jazycích, ty termíny jsou co sebe A teď k té zprávě samotné. Podle mě ta zpráva nehovoří dostatečně důrazně o některých eh, věcech a já bych Eh, to teď chtěl pojmenovat. Například se tady nezdůrazňuje to, že evropský obranný systém je slabý. A já bych chtěl zdůraznit například slabá a nekoordinovaná ochrana vnějších hranic, fragmentované databáze. Těch eh, databází je teď příliš, více než 10 v EU v této oblasti a proto je to chaotické. Omezené zdroje eh, v některých zemích, nechci je tady jmenovat, ale podíváme se na jejich rozpočty, které jdou na bezpečnostní složky nebo ty, které bojí s terorismem nebo speciální policejní jednotky, tak některé země na to dávají velmi málo peněz. a jak eh, víte, terorismus to využívá. Potom jde o selhání ve spravodajské oblasti. Proto došlo ke všem těm útokům v Evropě. Eh, jsou to nedostatky ve sledování, odhalování, identifikaci hroze, eh, selhání nevýměny, selhání ve výměně informací. To všechno jsou věci, které by tady měly být uvedeny protože všechny bezpečnostní složky budou analyzovat tuto zprávu. Ať už jsou v oblasti obrany, spravodajské oblasti nebo jinde. A proto bychom měli předložit eh, komplexní zprávu. Problémy eh, s justičními systémy, to tady také není dostatečně zdůrazněno. například o výměnu zpravodajských informací. A v některých zemích mají také velmi krátké tresty odnětí svobody za teroristické činy. To je problém, který také potřeba řešit. Of course, it was mentioned, but it has uh, more to be emphasized. You know, low results in fight. Pak je potřeba zdůraznit špatné výsledky v oblasti boje proti radikalizace a boje proti rekrutování teroristů na internetu, a velmi často jde o nevyjasné, nejasné vymezení pravomocí mezi policejními orgány, malé investice do eh, lidí a do vybavení, nedostatek v implementaci důležitých nástrojů, jako je PNR, eh, eh, rámec PRUM a tak dále. Ta situace je hrozná. Velmi často ty eh, databáze nejsou propojené. Všechny by měly být vzájemně propojené. A potom je potřeba více zdůraznit, že dochází k převaděčství osob, to nárůstu, takže terorismus je financován z výnosů obchodu, z padělků, drog a tak dále. A v neposlední řadě je tady problém s rozlišováním některých věcí v různých částech Evropy. Jak je například možné, že dva státy, Bulharsko a Rumunsko, ještě pořád nejsou v šengenském systému a přitom mají vnější hranici? Děkuji. Děkuji. A závěr. Na závěr KHDI dostane slovo Elena Valenciano. Dvě minuty, prosím. Takže aby eh, kolegové měli ještě čas na odpověď. Děkuji, prakticky už zde zaznělo všechno, co jsem chtěla říct já z toho nejdůležitějšího, takže se připojím k tomu, co říkali Kiniči, Veržia, také Ana Gomes a také Danža. Mně se zdá, že jediný problém, který vidím u této zprávy, která určitě může být ještě vylepšena za účasti všech kolegů, je trošičku ideologická stopa související s islámem. Pokud musíme definovat, eh, co je to radikální islám, my všichni společně, tak je možné, že se neschodneme. Radikální, alespoň tedy ve španělštině, není negativním adjektivem. Radikální znamená něco, co jde ke kořenům. Takže radikální islám a násilný islám není to tež. Není to tež radikální islám a extremistický islám s násilnými cíly. A v první definici radikálního islámu říkáme, že vyzýváme členské státy, aby tolerovali pouze takové praktikování islámu, které je v, plný, v plném souladu s hodnotami Unie. Ale co to znamená? Co to znamená? Jaké jsou hodnoty Evropské unie, které umožní? No já mluvím o tom textu, který tady mám. Já ho mám tady španělsky. To je jediné, jediný způsob, jak vám to mohu vysvětlit. Takže problém spočívá v tom, jakou teorii ten ta zpráva tady vytváří o islámu, protože všechny ty technické části je jistě možno vylepšit. Něco už o tom říkala Birgit Cipel. To je v pořádku, to mě nepůsobí problémy, ale my tady se snažíme definovat, co je to radikální islám a jak může být praktikován pouze tedy s hodnotami Unie v souladu? No dobře, ale jaké jsou hodnoty Unie? Je hodnota Unie třeba to, že necháme migranty, aby se utopili ve středozemním moři, no, nebo jsou to nějaké jiné hodnoty? Nevím. V každém případě si myslím, že to je věc, kterou bychom měli podrobit nějakému konsensuálnímu screeningu, protože to jsou věci, se kterými já tedy úplně nesouhlasím. A vyjadřují se zde různá stanoviska ohledně toho, co to je nebo co to není radikální islám a co bychom měli dělat s tím umírněným islámem. Jak říkal Danjan, celá tato věc mně připadá jako velmi diskutabilní. Celá tato část. A myslím, že by se na to měli zpravodajky opravdu podívat. Jinak to úsilí samozřejmě bylo mimořádné a já děkuji zpravodajkám za jejich práci. Děkuji, Eleno, a děkuji také za tuto rychlost, s jakou jste poukázala na to, na kterých věcech by se mělo pracovat v následujících týdnech a měsících. Teď samozřejmě dám slovo oběma zpravodajkám aby v tom čase, který nám zbývá, nebo ještě v kratší době se vyjádřili, protože my musíme končit tedy v 11 hodin. Ale především nám řekněte, jaký bude harmonogram. Nevím, v jakém pořadí chcete vystoupit, drahé kolegyně. Jak chcete, můžeme začít Helgou a skončit u Moniky, protože předtím jsme začínali naopak. Helga. máte slovo. <clears throat> Děkuji vám. Paní předsedkyně, mezi kolegové, chci všem eh, poděkovat za konstruktivní příspěvek do debaty. Snažila jsem se všechny vyslechnout, zapsat si všechny body, všechny poznámky Neměli jsme čas se samozřejmě vyjádřit úplně ke všemu, ale po prázdninách to určitě uděláme. Podívám se na vaše pozměňovací návrhy a na jejich základě budeme moci náš text zlepšit. Dovolte několik připomínek v souvislosti s islámem. Já chápu, co šlo v posledním eh, řečnici, ale musíme najít určitou rovnováhu. Já jsem se snažila s Monikou to udělat vyvážené, ale jestli si myslíte, že toto rovnováha tam není, tak budu naslouchat vašim doporučením, a můžeme ten text ještě více zlepšit. Pokud jde o vztah mezi členskými státy a evropskou úrovní, tak tam plně souhlasím. členské státy musí provést, odvést operační práci a evropské orgány musí na pomoci podpořit členské státy v jejich boji. To je naše hlavní zaměření. Skrze Europol se budeme snažit podporovat členské státy, Europol už je podporuje, ale samozřejmě nesmí nahrazovat národní orgány, to je jasné. Europol může sehrát významnou úlohu například při očifrovávání některých poselství, protože některé členské státy na to nemají kapacitu. A pokud jde o vnější hranice, tak z vašich poznámek mám za to, že je to určitá vazba mezi terorismem a migrací. Chápu vaše kritické výhrady. Všichni migranti nejsou teroristé. Je to velice malé procento. Nesmíme však uzavírat oči před těmi, kdo přichází a jsou teroristé. A protože nezapomínejme, že často k útokům došlo s pomocí migračních toků. Není to buď a nebo, je to to i to. Boj s terorismem je nesmírně komplikovaný, komplexní. A musíme spolupracovat na národní evropské úrovni, abychom zajistili, že všechny části zapadnou tam, kde mají. všechny prvky, všechna fakta byla zahrnuta do naší diskuze. Všechny prvky jsou stěžejní, čili není to o tom, že bychom něco zapracovali, něco ne, chceme zapracovat úplně všechno, i to, co se nám nelíbí. Na naší jižní hranici, hranici s Libí, máme, máme tam vlastně stát, který selhal a um, islámský stát je tam velice aktivní. Nesmíme zavírat před tím to nebezpečím oči, takže musíme chránit naše hranice, zima naší jižní hranici. Řada bojovníků je stále v Sýrii a v Iráku, chtí se vrátit do Evropy. musíme být velice obezřetní, pokud jde o navracející se zahraniční bojovníky. Pokud jde o sdílenou odpovědnost, tak naprosto souhlasím s eh, vašimi komentáři. Musíme spolupracovat, abychom skutečně terorismus porazili. Bezpečnost je národní odpovědností a zůstává národní odpovědností. To je jasné. To vyplývá z našich smluv. Všichni, všechny členské státy musí spolupracovat, aby zlepšili bezpečnost. Čili je to o přidané hodnotě pro všechny. Tak, abychom byli schopni zajistit bezpečnost občanů, ale také jejich soukromí. Chceme najít správnou rovnováhu mezi soukromím bezpečností. I tohle je věc, která je mm, vlastně o tom, aby to bylo obojí, ne buď a nebo. Ještě jednou vám děkuji, těším se na pozměňovací návrhy a v této diskuzi budeme pokračovat po letní pauze. A nyní dá, dostává slovo Monika. Monika, no, Moniko, máš eh, pět minut a chci připomenout, eh, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů Mhm. je 11. září. Je to symbolické datum, možná eh, ta lhuta končí v poledne. Eh, eh, Moniko, máš slovo na čtyři minuty. Děkuji. Nejprve k radikalizaci. Možná, že to ještě Eh, neúplně všichni pochopili, ale eh, tam, kde bojujeme proti radikalizaci, jakékoliv formě radikalizace, tak eh, je to radikalizace náboženská, právicově extremistická, levicově extremistická, každá forma radikalizace je tím míněna. Jakýkoliv extremismus. A to je potřeba, na to jsou potřeba společenská opatření nebo opatření společenské integrace. A tím chci reagovat na ty eh, poznámky, že jsme nezohlednili dostatek eh, odborných poznatků, ale my jsme konzultovali tu zprávu například s univerzitami. A naší hlavní myšlenkou v tom, bez ohledu na to, jaká, o jakou formu té radikalizace šlo, Eh, máme to pojmenovat jako problematický společenský vývoj, eh, tak bez ohledu na ty příčiny bychom měli ehm, to postihnout jako celek a zamyslet se nad eh, různými opatřeními, která jsou možná. Možná, že by mělo vzniknout nějaké evropské středisko, které by k tomu přistupovalo vědecky, ale zohledňovalo také poznatky z místních nějakých osvědčených projektů, kde se ta integrace podařila kde eh, se předjímaly problematické společenské jevy v nějakých regionech. Bylo by dobře všechny ty poznatky eh, syntetizovat, eh, mít je pohromadě. Až dosud to byly jednotlivé soukromé iniciativy, ale nemáme žádnou, žádné středisko excelentnosti v této oblasti, tak aby to mohlo probíhat koordinovaně. A přitom eh, těch expertů je spousta a probíhá spousta věcí. Takže se mluvám, jestli jsme to mm, sformulovali eh, špatně, ale eh, upřímně řečeno, ne vždycky se tomu i říká prevence radikalizace. Každý z těch expertů tomu říká nějak jinak. Na oblasti islámu je potřeba říci, že Eh, si to nemůžeme nechat eh, vnutit a tak to v tom textu ani není eh, sformulováno. Spíše nám jde o to, abychom podpořili mod umírněná islámská hnutí organizace, která nebudou porušovat základní práva, jak je to v listině základních práv. Být extremistou prostě není v souladu s listinou základních práv měli bychom slovně podpořit všechny ty, kteří se drží listiny a kteří se na ně odvolávají. A my například jim výslovně děkujeme těm muslimským komunitám, které eh, fungují dobře, které jsou příkladem správné integrace a kde dochází ke koordinaci a spolupráci. To všechno výslovně vítáme, takže eh, se musím eh, bránit Eh, té kritice této oblasti, ale víme, že v některých členských státech eh, eh, se přemýšlí o tom, některých už se to dokonce zavedlo, že budou mít vlastní systém, že budou mít vlastní systém výchovy nebo vzdělávání imámů. V Německu, ve Francii se o tom mluví. A Možná, že by bylo dobře, aby něco takového vzniklo v Evropě. A vůbec nechci někomu předepisovat, eh, jaký by měl být obsah jakéhokoliv eh, univerzitního vzdělání, ale důležité na tom je, aby se na to mohli podílet naši experti. Eh, uvědomit, že ti extremisté se odvolávají na velmi malou část Koránu Eh, a nemůžeme jim dát eh, právo určovat eh, tu interpretaci nebo to, jak to bude využíváno v, jako ospravedlnění islámských útoků. Přece víme, že na základě toho probíhá ta indoktrinace. Birgit to správně zmiňovala, já s tím souhlasím.